Good afternoon, dear colleagues. We Krásné odpoledne, milé kolegyně, milí kolegové. Zahájíme dnešní zasedání. Nemáte nějaké návrhy, považujeme tedy program za schválený. Dalším bodem je schválení našeho zápisu z 11. května. Nemáte-li připomínky, je zápis schválen. A dalším bodem jsou oznámení předsedkyně. Nemáme žádná, tudíž okamžitě přistoupíme k našemu slyšení. A kolegové, naše slyšení se týká genderové rovnosti v mediálním sektoru v Evropské unii. A dovolte, abych velice srdečně přivítala všechny účastníky, především naše expertky, eh, naše hosty, eh, kteří přispějí významnou měrou svými příspěvky ke kvalitě našeho slyšení. Eh, v rámci platformy 1995 byla již uznána jim významnost tohoto tématu, i když účast žen ve vyšších pozicích mediálních sektoru zůstává nízká. Když se podíváme na dnešní dopad na globální komunikaci, eh, kterou nelze dostatečně docenit, je třeba v tom sektoru přispět také k pokroku genderové kvality, protože její význam se zvyšuje. Toto veřejné slyšení se bude zaobírat otázkou, jakým způsobem přítomnost žen ve sdělovacích prostředcích, v žurnalistice, v úrovni rozhodování Evropské unii může eventuálně změnit změnu organizační kulturu. Otázka genderových stereotypů bude blíže proskoumána stejně tak jako změny, ke kterým dochází v aspektech genderových ve všech mediálních oblastech. Takže my se budeme zaobírat jednak průmyslem odvětvím jako takovým, jakož i jeho obsahem a skutečností, jakým způsobem tyto dva faktory se navzájem propojují a informují. A to bude také součást naší zprávy, která má stejný název. Spravodajkem této zprávy je paní poslankyně Michaela Šojdrová, která bohužel dnes nemůže být přítomná, avšak ona nám posílá video poselství a my se na něho teď podíváme, takže teď se podíváme, prosím pěkně, na poselství Michaely. Sending my warmest greetings from Prague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 Eh, eh, Děkuji mnohokrát paní zpravodajce Michaele Šojdrové za tuto zprávu, za toto poselství a nyní dám slovo našim odbornicím. Takže dovolte, abych nejprve pozvala paní Lenku Vochodcovou z Media Studies z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Prosím pěkně. děkuji za představení. Já jsem byla požádána, abych se zaměřila na výzkumnou a teoretickou perspektivu. To znamená, ten můj pohled je akademičtější, méně aktivistický, ale ono je, eh, si myslím, poměrně těžké eh, ty dva zrovna u tohoto tématu oddělit. Eh, mojí oborovou perspektivou je kombinace feministické teorie a genderových studií na jedné straně a na druhé straně mediálních studií, které vlastně dohromady vytvářejí genderová mediální studia. Eh, což je specifický obor, který právě na tohle téma nahlíží. Já vidím, že vy nemůžete vidět moji prezentaci. Možná se na tom pracuje. Nevadí, já budu pokračovat zatím. Um, ty obory, feministická teorie nebo, nebo genderová studia a mediální studia, mají vlastně eh, každý své vlastní poznání, svoji vlastní metodologii, řeší odlišné otázky They're checking. they're checking it. Shall I continue? Yeah. Okay. <laughs> Eh, takže každý z těch oborů, genderová, mediální studi- eh, genderová studia i mediální studia, má vlastně specifický přístup k tomu tématu, eh, má poměrně odlišné otázky, také odlišnou perspektivu, zabývá se vlastně i jiným typem výzkumu a takže taky přináší trochu odlišné, odlišné poznání. Eh, mediální studia jsou mým primárním oborem a ta zajímá především to, že genderový faktor, eh, pokud studujeme média, není možné oddělit, izolovat ho od dalších vlivů v oblasti médií. Samozřejmě od eh, sociodemografických, sociokulturních, ale v současné době stále více důležitých ekonomických vlivů, které ovlivňují současné fungování médií. No a pak samozřejmě to, čím jsou média specifická, pokud je srovnáme s jinými podniky, s jinými firmami eh, orientovanými za účelem eh, vytváření zisku. A to jsou mediální rutiny, eh, specifická, specifická organizační struktura mediálních institucí a zejména profesní hodnoty, žurnalistické profesní hodnoty, zejména pokud mluvíme třeba o denním zpravodajství. Eh, mediální studia se také specificky zaměřují na vztah mezi mediální produkcí, mediálními obsahy a mediálními publiky. Eh, jsme poměrně opatrní, pokud jde o účinky médií, eh, účinky mediálních obsahů, protože opět je to oblast, kterou je velmi těžké izolovat od jiných vlivů. V takovém tom komonsensovém pojetí je velmi lákavé vlastně myslet si, že média a jejich účinky jsou velmi silné Eh, ale obor mediálních studií v tomhle eh, se raději spolehá na jasná data a eh, ta je někdy obtížné získat tak, aby bylo průkazné, že ten vliv je skutečně mediální. No a samozřejmě ten vztah mezi publiky a produkcí u našeho tématu je také zajímavý. Váže se především na to ekonomické hledisko. Média mají stále častěji tendenci argumentovat tím, že obsahy, které vytvářejí, vytvářejí pro svá publika a s ohledem na ně a podle toho, co lidé očekávají a chtějí což je velmi zrádná mediální strategie. Kdybychom se měli podívat na eh, témata, na která se genderová mediální studia zaměřují, na otázky, které si primárně kladou, eh, tak bych je prezentovala teď eh, v následujících několika minutách spolu s nějakými základními čísly, která odpovídají na ty otázky. Genderová mediální studia se zaměřují na přítomnost žen jako zaměstnankyň médií, reportérek, novinářek, moderátorek a tak dál. Když se podíváte na ta čísla, e, která vyplývají z posledního globálního monitoringu médií, což je projekt, který se opakuje každých pět let, e, zaměřuje se tedy pouze na analýzu mediálních obsahů a to během jediného dne, takže e, metodologicky je potřebné přistupovat vlastně k tomuhle výzkumu poněkud kriticky. Každopádně ta čísla z posledního monitoringu ukazují, že mediální obsahy za ten jeden sledovaný den vytvářelo pouze 37 žen. Eh, a co je asi důležité, je, že tohle číslo se za posledních deset let nezměnilo. To znamená, je tam patrná určitá zřejmě stagnace. Vidíte také, že pokud jde o moderátorky, tam jsou ženy zase eh, silně nadreprezentovány, moderátorky v televizi, ale tam je zase důležité uvědomit si tu vazbu mezi dvěma faktory, a to je faktor genderový a faktor věku, eh, protože s, eh, se stoupajícím věkem samozřejmě ženy z obrazovek bohužel mizí. Ehm, pokud jde o digitální, oblast digitálního zpravodajství, tam to číslo je o něco pozitivnější, přes 40 těch obsahů vytvářejí ženy. Eh, další takovou významnou otázkou, na kterou se soustředují genderová mediální studia, je tzv. horizontální segregace. To znamená to, eh, jakým způsobem si lidé pracující v médiích dělí určitá témata. Eh, máme dělení na tzv. hard news a soft news, tedy ta témata, která považujeme za významnější, důležitější a ta, která jsou Eh, méně významná v médiích. Eh, zaměřujeme se právě na to, jestli existuje něco jako ženská a mužská témata a jakým způsobem jsou pokrývána eh, ženami a muži v médiích. Zase z těch dat globálního monitoringu vidíme, že ženy se zabývají politickými tématy pouze z necelé třetiny a ekonomickými tématy v necelých 40 pokud jde o vertikální segregaci, to je jedno z velmi důležitých témat a věnuje se tomu, do jaké míry jsou ženy zastoupeny eh, na vyšších pozicích, na rozhodovacích pozicích v médiích, na editorských pozicích, šéfredaktorských pozicích, obecně v mediálním managementu. Eh, a tady ten závěr je takový, že, že ten takzvaný skleněný strop, který brání ženám dostat se eh, na vyšší pozice v médiích, je stále přetrvávajícím problémem. Eh, data, abychom měli nějaká reprezentativní pro celou, eh, pro celou Evropu nebo globální, eh, je poměrně obtížné získat. Ono meteorologicky je vůbec komplikované dostat se k těmhle těm datům, ale mm, data z roku 2011 ukazují, že mm, těch žen ve vedoucích pozicích, nebo že ženy ve vedoucích pozicích jsou opravdu v menšině. No a dalšími velmi důležitými oblastmi jsou samozřejmě mediální genderové politiky, to znamená, do jaké míry jednotlivé mediální instituce eh, kladou důraz na taková témata, jako je sladěvání osobního a profesního života, ale také například sexuální obtěžování na pracovišti a tenhle typ, eh, typ pravidel. To znamená, jaká je vlastně eh, genderová kultura jednotlivých institucí mediálních. No a přetrvávajícím problémem samozřejmě je také sexismus vůči ženám, které jsou novinářkami nebo publikují ve veřejném prostoru. A řekla bych se vzrůstající tendencí také velmi nepříjemné takzvané ad hominem útoky. Útoky, které e, cílí na vzhled e, novinářek, na jejich intelektuální kapacity, na jejich vtipnost a v podstatě je diskreditují nebo diskvalifikují ve veřejných debatách e, tímhle neférovým způsobem. Týká se to ve zvýšené míře právě online prostředí tak a e, vzhledem k tomu, že jsem nastínila svoji perspektivu jako perspektivu genderových mediálních studií a zdůraznila jsem e, to, že mediální studia zapojují vedle toho genderu nebo zohledňují vedle genderu i další faktory, e, tak jsem si tady dovolila nabídnout takový přehled obecných představ o tom, co by zvýšené množství žen v mediálních institucích mohlo změnit a toho, co nám k tomu říkají data. Eh, takovým oblíbeným předpokladem je, eh, že existuje silný vztah mezi přítomností žen v médiích a mediálními obsahy. Eh, to znamená, je tam ta představa, že stačí zajistit vyšší zastoupení žen v médiích, to, aby ženy byly na rozhodovacích pozicích a mediální obsahy budou z genderového hlediska více vyvážené, více genderově citlivé. Bude se pracovat s více ženskými zdroji a zaměření mediálních obsahů bude více zdůrazňovat tzv. ženské otázky. Eh, pokud jde o data, tak dokonce ani tak aktivistický projekt, jako je ten eh, globální monitoring médií, vlastně nedochází k závěru, že by mezi přítomností žen nebo aktivitou žen a podobou obsahu byla nějaká korelace. Eh, ženy nemají tendenci pracovat s ženskými zdroji ve větší míře než muži. A i když mají někdy tendenci zaměřovat se více na takzvaná ženská témata, zejména pokud jde o ženská práva nebo aktivismus, Eh, tak většina těch mediálních obsahů takovéto speciální zaměření nemá. No a dalším, eh, dalším tako, další takovou představou je, eh, že ženy ve vedení mediálních institucí výrazně promění genderovou kulturu v těchto institucích. A tady máme data mm, od jiných výzkumníků, která ukazují, že ženy a muži se vlastně žádným zásadním způsobem v tom statistickém, z toho statistického hlediska neliší v tom, jak přistupují Eh, k jednotlivým věcem, které se mediální oblasti týkají. Neliší se ve svých hodnotách. A to, a to je velmi zajímavá informace, dokonce ani tam, eh, kde by se dalo říci, že ženy eh, nabyly většiny. <clears throat> Tady Využívám citace, které vidíte už jsou z roku 1988. Lisbeth van Zonen, jedna z předních genderových mediálních výzkumnic, v nich vlastně vyjadřuje ten postoj, že samozřejmě z etického hlediska nebo z hlediska eh, našeho zájmu o genderovou diskriminaci je klíčové zabývat se eh, tím, že v mediálních institucích jsou ženy na různých úrovních nadále podreprezentovány. Ale že bychom neměli eh, příliš doufat v to, že tohle je nějakým způsobem spojené s mediálními obsahy. Eh, a teď proč mohou být ty předpoklady o tom, jak ženy promění mediální obsahy nebo mediální kulturu eh, problematické? První problematickou kategorií je gender samotný. Eh, to není binární kategorie, to znamená, nemůžeme předpokládat, že ženskému a mužskému pohlaví odpovídá nějaký mužský soubor preferencí, hodnot a tendencí. Stejně tak e, na druhé straně nemůžeme předpokládat, že všechny ženy jsou nositelkami nějaké specifické ženské perspektivy, ženského pohledu. Na druhou stranu si musíme uvědomit, že ženy sdílejí určitou žitou zkušenost, která v tomhle směru pro ně může být, e, být společná. Tak e, to je jen taková, taková důležitá poznámka. Z toho, že gender není binární kategorií a ne vlastně všichni lidé určitého pohlaví jsou nositeli nějakých stejných hodnot eh, vyplývá i ten termín takzvané genderové slepoty. Eh, setkáváme se ve výzkumech velmi často s tím, eh, že ženy pracující v mediálních institucích jsou takzvaně genderově slepé. To znamená, nerovné postavení žen v médiích vysvětlují tím, že si za ním ženy mohou sami. Nemají o ty pozice zájem, upřednostní rodinu, vlastně se o ty vyšší pozice žádným způsobem nezajímají. To jsou jejich nejčastější odpovědi. Tady ta genderová slepota může samozřejmě souviset i s tím, že společensky eh, feminita má pořád vlastně nižší status než maskulinita, takže ženy, eh, obzvlášť třeba v téhleté profesi, mají tendenci identifikovat se více s mužskými hodnotami, eh, stát se takzvaně členkami pánských klubů, protože jim to přináší vyšší ocenění a vyšší status. Další takovou komplikací v tom očekávání, že by jednotlivci mohli v médiích něco změnit a pokud by to byly ženy, tak eh, by něco změnili k dobrému ve smyslu eh, genderové citlivosti, je, jsou profesní hodnoty žurnalistiky. Žurnalistika stojí na hodnotách objektivity nebo dnes už spíše nestranosti, vyváženosti, nepředpojatosti. A z výzkumů získáváme takovou zpětnou vazbu od novinářů, ale často právě i od novinářek nebo zejména od nich, že důraz na genderová témata je vnímaný v eh, profesních kolektivech jako neprofesionální, eh, protože to je určitým způsobem nějaká genderová nebo feministická předpojatost. V podstatě je to vnímáno jako ideologie, která by do vyváženého zpravodajství nebo vyvážené žurnalistiky patřit neměla. Eh, takže v tomhle směru role organizačních faktorů, profesních rutin hraje velkou roli. Setkáváme se s takovými těmi vyjádřeními, jako zprávy jsou zprávy a zprávy nemají gender. Uh, nebo zprávy nemají pohlaví. Eh, tady v tom smyslu existují výzkumy, já tady zase cituji jeden velmi starý, ale on je vlastně pořád aktuální, eh, které ukazují na různé úrovně vlivů na, eh, na média a potažmo na mediální produkty. Dimik Kojit vlastně mluví o devíti stupních, které sahají od jednotlivých novinářů přes novinářské kolektivy a nějaké mediální, institucionální rutiny a pravidla až k mezinárodním politikám. Takže pak velkou otázkou je autonomie jednotlivých novinářů a novinářek. Pokud bude v médiích pracovat více žen novinářek, jaká je ale ve skutečnosti jejich autonomie v celém tom systému eh, mediálních organizací. No a důležitým faktorem je samozřejmě politická ekonomie médií, už jsem to zmiňovala na začátku. Eh, média stále více akcentují ekonomické aspekty svého fungování. Eh, a profesní hodnoty často bývají v silném konfliktu se zájmy vlastníků, které jsou primárně generovat eh, zisk. Eh, takže tady se právě eh, odkazuji k tomu argumentu dejte lidem, co chtějí, což je velmi častá, častá odpověď novinářů a novinářek v podstatě na jakoukoliv kritiku týkající se jejich obsahu. Lidé to po nás chtějí. Jedna z posledních věcí, na které bych ráda upozornila, je určitá past feminizace jakékoliv profese, v našem případě tedy feminizace žurnalistiky nebo feminizace médií. Eh, už vlastně od 70. let Eh, nastoupil ten trend eh, narůstání počtu žen v mediální profesi. Ale tehdy v těch 70. a 80. letech eh, nástup žen do žurnalistiky byl výrazně propojený s komerční logikou. Měl vlastně své, své komerční příčiny. Šlo o to získat nová publika a ženská publika. byla tady ta domněnka, že ženská publika nejlépe získáme tím, když angažujeme více žen jako pracovnic médií. Souvisí to s nástupem komerčních televizí, lifestyleových magazínů a tak dále. Eh, takže jsme tady vlastně můžeme historicky pozorovat i tendence, které eh, s nástupem žen spíše polarizovaly eh, gender nebo, nebo genderové téma v těch médiích. Objevilo, objevil se takový typ psaní, které bylo výrazně proženské, ale otevřeně antifeministické. To znamená zase to, že ženy vlastně žádným způsobem nepřispívaly eh, k nějakému tomu boření genderových stereotypů a naopak eh, se přikláněly k tomu ženskému nebo proženskému psaní. No a pak eh, já tady zmiňuji jednu z těch, z těch takzvaných pastí, o kterých se ve výzkumu mluví, a to je to, že v mediální profesi klesá počet žen spolu s jejich věkem. Převážně samozřejmě je to viditelné v těch médiích, která jsou vizuální, ehm, na pozici moderátorek a tak dále. Takže v tomhle smyslu výzkumníci a výzkumnice mluví o určité pasti pro ženy, které jsou vedeny k tomu, že jsou dobrými komunikátorkami v takovém tom stereotypním smyslu a vidíme to třeba na žurnalistických nebo komunikačních školách, kde eh, do velké míry dominují studentky nad, nad studenty eh, ale může to být pastí v tom smyslu, že potom ta, ta novinářská praxe vypadá v tomhle směru Eh, odlišně a eh, ženy se udrží eh, v prvních letech své, své kariéry, ale postupně jejich čísla nebo jejich přítomnost v médiích potom klesá. No a poslední takovou pastí feminizovaných profesí je samozřejmě to, že se může snížit jejich společenský status, tak jak to vidíme u jiných feminizovaných profesí. Tím pádem mohou klesnout platy v těchto profesích a tady v tom smyslu mluvíme o takzvaných getech růžových límečků. Eh, závěrem je tedy třeba říct, že nerovná reprezentace žen v médiích, eh, jakákoliv eh, dělba práce, která zohledňuje genderové nerovnosti v médiích, je jednoznačným indikátorem jasné genderové diskriminace a to je něco, s čím bychom měli něco dělat, co určitě není v pořádku. Jen je potřeba asi do určité míry mírnit optimismus týkající se toho, že prostý nárůst žen v médiích Eh, změní výrazně mediální obsahy, anebo eh, nějakým způsobem výrazně změní celou mediální kulturu z toho genderového pohledu. Dokonce se ve výzkumech ukazuje, že ani eh, ta takzvaná, to takzvané kritické množství žen. Mohli bychom namítnout, že dokud jsou ženy menšinou, tak se nemůže nic změnit. Až eh, budou ve většině, tak eh, pak uvidíme ty proměny. Bohužel výzkumy neukazují eh, na to, že by tohle bylo, byla zase jednoznačná korelace, že tam, kde jsou ženy ve většině, ty podmínky vypadají jinak. Zase můžeme se vrátit k těm novinářským rutinám, profesním pravidlům žurnalistiky a tak dále, která nějakým způsobem mají tendenci se trvávat, se trvávat v čase. Já osobně se domnívám, a Vyplývá to nejenom z výzkumu, ale možná to je patrné i v různých národních kontextech, v tom, v tom, v tom českém rozhodně, že na čem je potřeba nějakým způsobem zkoušet pracovat, je obecná genderová kultura společností. Já si myslím, že to je jeden z klíčových vlivů, tak jak jsme se bavili o těch vlivech na mediální instituce, protože se ze sociocentrické perspektivy média sice nějakým způsobem vyrůstají ze společností, ale taky nějakým způsobem reflektují společenské Eh, normy a hodnoty. Eh, takže média nejen přispívají eh, k, gender, k tomu, jak vypadají genderové vztahy ve společnostech, ale také do velké míry reflektují skrze celou tu řadu těch vlivů na různých stupních. takže si myslím, že dokud vlastně naše společnosti nebudou genderově citlivé, ta genderová kultura v nich nebude dobrá, tak média a ženy v nich budou mít velmi těžkou pozici cokoliv v této oblasti měnit. Děkuji za pozornost. Thank you very much for your presentation, Lenka Vokošova. And now I would like to give the floor to Ms. Donatella a teď dá, děkujeme mnohokrát a teď dáme slovo paní Donatele Martiny, která nám přednese další přednášku. Thank you for your invitation. We appreciate it a lot as we strongly believe. Děkuji. My velmi věříme v instituce a vždycky pracujeme na tom, abychom je vylepšili. To, že jsme dnes tady, je takovým uznáním naší práce, protože je těžké být v naší zemi nějak eh, oceňováni jako feminističtí aktivisté. Teď bych se ráda zaměřila na cíl tohoto slyšení, protože mám spoustu věcí, které vám chci říct, je pouze 15 minut. Donning Kvota je členem EVL, což je největší organizace ženských organizací v EU. Ale společně s francouzskou asociací Chien de to je Marie-Noël Ba, jejich předsedkyně, která sedí v publiku. Spolu jsme založili VECAM, což je koalice evropských skupin bojující proti sexismu v médiích. EVL a VECAM zvěří, že je nutné zakázat genderovou diskriminaci v médiích. se dokonce iniciovali petici, aby požádali Evropskou unii o posílení zákonů proti sexismu v médiích v souladu se stanoviskem Evropského parlamentu a aby Evropská unie vydala směrnici. A my tu směrnici potřebujeme, protože usneseními se nikdo neřídí. A teď se zaměřím na Itálii, protože je to zastoupení všech eh, zemí, kromě tedy Francie. Francie je výjimkou, protože přijala nedávno velmi odvážné řešení, pokud jde o sexismu v médiích. Na začátku července se sejde CEDAV výbor kde budou také zástupci občanské společnosti a budeme diskutovat o implementaci úmluvy proti diskriminaci v médiích. Ráda vám přečtu, co jsme napsali o genderových stereotypech v médiích a v reklamě. Itálie zatím ještě nemá zákon, který by řešil sexistické postoje v médiích a v reklamě. A proto i přesto, že v roce 2010 nebo od roku 2010 bylo předloženo několik návrhů zákona, od roku 2011 došlo k porušení specifického doporučení 24 a 25 a také článku 2 a 5 a bylo přijato jediné doporučení, které říká, že je třeba přijmout mezinárodní nebo tedy národní akční plán proti sexismu a genderovému násilí. Toto bylo tedy zahájeno na inic, nebo z iniciativy Giovanni Martelli, paní poslankyně. Cílem bylo posouzit, posoudit a monitorovat dopad sexistických stereotypů na genderové násilí. Plán však zatím ještě nebyl implementován. V roce 2011 byla vydána stínová zpráva. Když to srovnáme, tak musíme říct, že dodnes neexistuje žádná monitorovací služba o přetrvávání sexistických stereotypů. V médiích i v reklamě máme tři monitoringy, které provádí Združení novinářů, potom AGCOM a RAI, tedy veřejnoprávní televize. Ty první dva subjekty nezveřejňují výsledky svého šetření, RAI ano. Ale dělají to a nevydávají žádné, žádná korektivní opatření nebo sankce jako výsledek této analýzy. Ve Francii CSA před několika týdny uvalilo sankce na soukromou televizi kvůli sexistickému televiznímu pořadu. Tato opatření jsou neadekvátní, aby byly dosaženy naše cíle. Proto chceme, aby byla přijata nová právní opatření, aby se zajistilo, že veřejnoprávní vysílací sítě budou dodržovat principy zakotvené v úmluvě a že mediální a reklamní průmysl přestane vykonávat jakékoliv praktiky, které jsou diskriminující vůči ženám. Naše doporučení přijmout právní definici sexistické reklamy, přijmout zákon, kterým se bude řešit eh, stereotypní a sexistický postoj v médiích a v reklamě a vytvořit eh, ad hoc eh, oznamovací mechanismus, eh, podobný mají ve Španělsku, nebo měli, nevím, jestli to pořád ještě mají, ze kterého mohou být vyvozovány také administrativní sankce. Neefektivita seberegulačního mechanismu, kterým se řeší sexistický postoj v médiích a v reklamě. Vládní zpráva uvádí, že jediný krok, jak bojovat proti sexistické reklamě, je seberegulační institut reklamy IAP. Nicméně ukázalo se, že tato seberegulace je nedostačující při omezování sexistické reklamy. V roce 2011 se došlo k podpisu, nicméně není to efektivní. IAP je složeno vlastně z různých profesionálů z oblasti reklamy, Situace je ještě horší v porovnání s rokem 2011, protože teď má IAP nové složení a už tady nejsou žádní odborníci na genderové otázky, kteří by mohli posoudit sexistickou povahu reklamy. Ženské organizace podporovaly využití této agentury, nicméně ukazuje se, že tato agentura je velmi neefektivní. IAP může poskytnout na žádost eh, jistou radu, nicméně nemá žádné pravomoci, aby mohla zabránit eh, zveřejňování sexistické reklamy. Může požádat nějakou společnost, aby zastavila reklamní kampaň, ale nemůže uvalit ani žádné ekonomické sankce na společnost, která se neřídí jejím doporučením. Kromě toho nebylo provedeno žádné hodnocení o efektivitě Národního združení italských obcí, což je tedy mechanismus, eh, který byl přijat eh, pro monitorování místní reklamy. Pokyny pro zobrazování žen v národní veřejnoprávní televizi RAI. Raj přijala specifické pokyny, aby se zlepšilo zobrazování žen, ovšem pořád ještě to není dostačující. Protože jsou to jen takové velmi obecné, obecné pokyny, které neobsahují žádný odkaz na to, jakým způsobem by měly být ženy správně zobrazovány, jak správně by měla být zobrazována jejich role. Kromě toho, když nejsou tyto pokyny dodržovány, nevyplývají z toho žádné sankce. V roce 2011 vypršela koncese RAI a aby bylo možno tuto koncesi obnovit, tak Rada pro hospodářský rozvoj zahájila konzultaci s občanskou společností, ale kritéria pro výběr partnerských organizací nebyly, nebyla jasná. Ženské nevládní organizace, které mají dlouhodobou zkušenost v práci proti sexismu v médiích, eh, byly vyloučeny, přestože Donain Kvota protestoval a protestovaly i další organizace. Vyloučení ženských skupin a organizací je přímým porušením úmluvy, kterou tedy vláda přijala, kterou by měla dodržovat a kterou musí dodržovat i RAI, protože poskytuje veřejnou službu a dostane koncesi na 10 let. Nicméně podle této smlouvy, podle této koncese, je uzavřena veřejná smlouva na každých pět let. Dříve to bylo na, dva, na tři roky, teď je to tedy na pět let. A pro to období, které bylo obnoveno na tu smlouvu 2010 až 2012, to je tedy smlouva, která pořád ještě platí, Rada pro hospodářský rozvoj nedokázala zapojit eh, občanskou společnost do konzultace. Bylo přijato 13 pozměňovacích návrhů, proto období 2013 až 2015 ženské nevládní organizace předložili další pozměňovací návrhy, které byly schváleny, aby se zajistilo, že tato smlouva bude v souladu s doporučeními CEDAF. I když ta nová služební smlouva ukončila legislativní proces, nikdy ještě nevstoupila v platnost. Zatím ještě nevstoupila v platnost. A nemáme žádný mechanismus, kterým by se vymáhala, vymáhaly pozměňovací návrhy CEDAF, které by tedy měly být obsahem té nové servisní smlouvy protože to rozhodnutí je na ministerstvu hospodářského rozvoje. Kromě toho tyto pokyny pro veřejnoprávního poskytovatele televizních služeb neplatí pro soukromé televize. Monitorovací úřad provádí tedy monitorování i z hlediska genderu, nicméně nezveřejňuje výsledky tohoto monitoringu. Tím pádem to nemůže být základem pro zlepšení. Situace se ještě zhoršila v porovnání s předcházejícími zprávami protože Montyho vláda a následující vlády zrušila expertní panel, který byl vytvořen v roce 2011 a který se měl podílet na vypracování seberegulačních pokynů pro správné zobrazování role žen v médiích. Doporučení. Plně implementovat doporučení CEDA z roku 2011, přijmout strategii pro neustálé monitorování soukromých a veřejnoprávních médií z hlediska sexistických stereotypů a bojovat proti nim, přijmout společný etický kodex o sexistických stereotypech, zakázat genderově diskriminující reklamu, poskytnout povinné zavedení genderových klauzulí do koncese pro veřejnoprávní televizi. Toto musí být konzultováno s nevládními organizacemi a nezávislými experty na ženská práva. Poskytnout nezávislému monitorovacímu centru společné členství, kde bude DEO a také další nevládní organizace. S paní Michalou Šojdrovou jsme Eh, vytvořili jeden článek, eh, který je přílohou. Já jsem ho tedy poslala sekretariátu. Ona se o něm zmínila také ve svém eh, video sdělení. Jedná se o článek Anny marie Svensson z artické univerzity v Norsku a Marie Ekstrom z univerzity v Göteborgu. Je to opravdu velmi zajímavý článek a když si tento článek přečtete, tak eh, si uvědomíte, že svoboda projevu, jak bych to řekla, není v rozporu s rovností mezi muži a ženami, eh, pokud je vnímána tak, jak má být vnímána. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát, děkujeme za vaše doporučení, za vaše návrhy. A nyní dám slovo paní Martně Simonis, generální tajemnici Belgické asociace novinářů. Merci beaucoup. Děkuji mnohokrát. Dovolte, abych nejprve srdečně poděkovala za vaše pozvání já nejsem novinářka, já jsem právnička a jsem generální tajemnicí profesionální organizace novinářů, která poměrně dobře se věnuje genderovým otázkám a otázkám rovnosti ve vzdělávání. Čili já nebudu hovořit například o reklamě, ale budu hovořit o informacích, o ženách v informacích, a připravila jsem svou přednášku ve dvou částech. Ta první tu projdu velice rychle, protože už se o tom hovořilo a to se týká přítomnosti žen co do obsahu v médiích, zejména v informacích. Když se podíváte na noviny, otevřete noviny, otevřete televizi, jaké tam jsou ženy, jak jsou reprezentované. Máme nedávné studie eh, než z Global Monitoring projektu, o kterých se tady již hovořilo, ale ta, ty nové poznatky jsou nesmírně důležité. Tyto studie dodávají doporučení na základě základě mm, eh, běžných jevů, které se vyskytují a také doporučuji, jak jednat, protože nestačí mít jenom teoretické závěry, ale vyvodit z toho praktické důsledky. Eh, druhá část se spíš týká stafu, čili eh, profesionálů, kteří pracují v rámci i týmů informačních a také otázky, které souvisí s tímto aspektem, zejména například eventuálně obtěžování na místě práce a kyber ohrožování obtěžování žen novinářek. Tak jak to vypadá s ženami ve zprávách? Vidíte to první schéma, to je zastoupení žen v tiskových denících a to, to je, když otevřete tedy svůj deník, to se týká pro zkoumání situace v Belgii. Máte jenom 17% žen. Eh, to nejsou jenom novinářky, jsou to i ženy, se kterými se dělá interview. Prostě je tam zastoupení, 17% zastoupení žen. V televizi to vypadá jinak, o něco lépe, tam je 37% zastoupení žen. Podle ty studie se liší mezi 30 a 40%. A Eh, když se podíváme na zábavu, tam je více žen zastoupeno, alespoň tady v televizi. Eh, tyto studie, jak vidíte na PowerPointu, jsou k dispozici online. Když se podíváme, v jaké roli se ženy vyskytují ve zprávách, ta první linie, kterou vidíte, eh, to se týká To se týče komentátorů, prezentátorů, Ehm, ehm, buď individualizované, anebo ve skupinách. Potom eh, pod tím to se týká expertízy. Experti, eh, kteří vedou eh, interview ve sdělovacích prostředcích. A když novináři dělají rozhovor, tak máme devět z deseti expertů, kteří dělají interview, jsou muži. 86% přesně tedy. A teď se podíváme na rozdělení mužů a žen podle věku. Když se snažíme dát věk osobě, o kterých hovoříme v médiích, to je poměrně snadné na základě fotografie, nebo když udávají v určitých článcích třeba svůj věk, čeho si všimneme? Vidíme, Eh, že jakmile ženy nemají 20 let, to vidíte, eh, to první máte děti, eh, mladiství. Dokud ženy nemají 20 let, tak do 20 let věku jsou je to zastoupení rovnovážně. Ale jakmile ženy dosáhnou věku na 20 let, tak najednou mizí v těch statistikách a stávají se menšinově zastoupeným. Vidíváme se, že či, dívám, vidíme, že čím dál tím více mužů v aktivním věku zaobírá e, místo v této oblasti. A vidíte, že jak ženy stárnou, tak se jejich zastoupení snižuje. Ehm, a přitom víme, že v naší populaci je daleko víc starých, stárnoucích žen než stárnoucích mužů, ale to se tady vůbec neprojevuje, takže tady vidíte, jak vypadá to rozdělení reprezentace ve médiích. A když, když se teď podíváme na to, jak se s muži a ženy, jak se vyskytují v různých tématech ve spravodajství, tak ve třetí máte sport. A vidíte, že o sportovním spravodajství týká se to i třeba v sportovních přenosů, ale převážně sportovního zpravodajství, tam je zastoupení 6 až 7% zastoupení žen. Takže vidíte, že pouze v kategorii zpravodajství, které více zviditelňuje muže, to je spíše politika, ekonomika, oblast financí. A na posledním grafu, který vám chci ukázat, to se týká rozdělení gendrové. Kdybychom prosím mohli vidět následující obrázek. Eh, eh, jsou muži a stejně stejné, co se týče jejich identifikace, jejich jména, eh, zda existuje jejich jméno, křesní jméno v profesi. Když se podíváme na kategorii osob, o nich se hovoří, když třeba novináři dělají interview s někým, tak tam Eh, křesní jméno má pouze, že, mají pouze ženy většinou. A když eh, tady máme mm, interview, kde je představeno křesní jméno, příjmení a profese, tak tady vidíte, že Takto představení jsou převážně mužové, to znamená, ženy a muži nejsou stejné co do jejich eh, jaksi identifikace či popisu jejich osoby. Uh, a toto ukazují tedy studie a proto je tak důležité provozovat tyto studie, protože intuitivně by se řeklo, no nevíme, proč by tady mělo docházet k různému nakládání s muži a ženami v oblasti spravodajství nebo žurnalistiky, ale studie nám ukazují něco jiného. Všechny tyto studie, já jsem hovořila o jedné jediné studii, ale jejich více, ale jejich výsledky jsou bohužel konvergentní, zhodné, protože ukazují, že ženy jsou velice málo prezentní ve spravodajství, jsou takřka neviditelné v takových tématech, jako je sport a potom tady politika, ekonomie. Eh, vyskytují se maximálně jenom jako moderátorky. Devět expertů z deseti, s nimiž se dělá interview, jsou muži. Eh, ženy jsou daleko méně popisovány v tom interview a ženy jsou v paritním zastoupením pouze dokud nedosáhnou věku 20 let, kde to zastoupení je poměrně paritní. Ale my žijeme hold v tomto způsobu společnosti. Proč by se to mělo měnit? Mění se to, protože i média by měly působit jako aktéři změny. Máme tady určitou vizi, která se týká také kvality informací, eh, eh, protože když tedy žurnalisté eh, mluví tak nedostatečně o polovině zastoupení obyvatelstva, což jsou ženy, je třeba to změnit. A ráda bych vám ukázala jednu iniciativu kterou jsme rozvinuli. Ale než vám tuto iniciativu představím, dovolte, abych řekla, dovolíte-li mi tedy formulovat určitá doporučení či návrhy, Domnívám se, že je třeba sledovat a zdokumentovat analýz obsahu, protože to také pomáhá sensibilizaci profesionálu. Když ukážeme těm osobám, jakým způsobem nakládají s informací, s těmi dvojznačnostmi, které se vyskytuje často, jsou nevědomé, lidé si je neuvědomují, tak i profesionálové si tuto otázku uvědomí lépe a mohou přispět ke změně. Dále je třeba spolupracovat také se studenty žurnalistiky, protože podle mě Eh, generace, která se zaobírá paritou, rovností. A přitom ale žurnalistiku studuje tři čtvrtě hochů a čtvrtina žena, proto je třeba senzibilizovat tuto oblast zejména v oblasti, ale i ti, co už pracují, tady je třeba mít vlastně permanentní vzdělávání. A je třeba, aby každé médium, které je analyzováno, také odpo- mělo odpovídající data, odpovídající statistické údaje a také mm, interní barometry. A je třeba povzbuzovat média k těmto iniciativám. A je třeba jít ještě nad rámec toho, chceme-li, aby se situace změnila, je třeba pracovat na úrovni rovnosti pro to, aby tady existovaly opravdové, aby tady existovalo opravdové prosazování genderové rovnosti v mediální oblasti. V Belgii ta iniciativa, kterou jsem vám chtěla představit, mm, to je expertália, to je určitá databáze expertů mm, eh, různého původu, eh, z, z různých máme, smísili jsme tady jak muže, tak ženy. Konstatování bylo stejné pro oba druhy populace a máme tady určitou databázi, která umožňuje novinářům disponovat takovým nástrojem samozřejmě chceme intervjuovat ženy expertky, ale nenalézáme je vždycky. Jistě je tato problematika stejná i v Belgii. Proto je tak důležité mít takový nástroj pro novináře, aby snáze nacházeli tyto experty, expertky, abychom měli lepší pragmatický přístup a možnost použití. Toto umožňuje Eh, diverzifikaci zdrojů pro novinařinu a podporovat také diverzitu původu. Například Mohla bych poprosit o další obrázek. Když například se dělá výzkum v této databázi, eh, nějaké klíčové slovo třeba rod, jako gender, tak okamžitě se vám objeví 12 expertek, které se tady objevují, což jsou univerzitní odbornice, které se vyznají v terénu a novináři mají přístup k jejich údajům a e, i k jejich soukromým údajům. Vidíte, na základě toto je možné také dělat takový coaching, mediální coaching pro expertky, tak aby také disponovali onou asertivitou, která jim umožní být expertkami a tudíž žádanými klientkami ze strany médií. E, toto je příklad určitého nástroje, který lze rozvinout, a má určitou legitimitu, e, protože e, to poskytuje naše organizace novinářů samotná, čili není to nějaká externí organizace, která by novinářům říkala, jak mají pracovat. Ne, je to součástí naší profesní organizace novinářů. Tato nástroj se opírá o studia obsahu, Čili je tady určitá racionalita postupu. Nejedná se tady o nějaký intuitivní přístup. Ne, ne, je to na vědeckém základě. A cíl je, aby se zamezlilo takovým hodnotovým soudům. Je třeba, abychom prostě řekli novinářům, no pracujete špatně, my vám ukážeme, jak byste měli pracovat. Ne, ne, spíše ukázat, podívejte se, pracujete takto co tedy eventuálně chybí pro to, abyste dosáhli opravdu kvalitního zpravodajství, kvalitního podávání zpráv, čili abyste zvýšili svou profesionalitu? Cílem je, a myslím si, že to je velice významné, chceme-li tady pokročit, je, abychom z médií a z novinářů udělali spojence v ženských otázkách a v boji za rovnost a paritu. Oni to ví, my to víme, média tady hrají naprosto zásadní roli, protože reflektují imič naší společnosti, ale zároveň přispívají k vytváření nových imič, nových představ a také k překonávání stereotypů nebo k vytváření jiných stereotypů. A teď bych vám ráda ukázala, jak to vypadá s ženami v redakci. Ta čísla, která tady vidíte, vyplývají z belgické studie z roku 2013 Týká se to celé Belgie a máte to podle věku. To, co vidíte, je, jakým způsobem ženy jak si dříve vycházejí, odcházejí z té práce než muži. Že tady není rovné zastoupení. A více studií ukázalo na to, že ženy masivně odcházejí po 35 letech, když dosáhly tedy 35 let. Často tady musí ženy dělat svou volbu, zda život bez dětí či s dětmi. A e, zejména ten rok 35 je tady rozhodující. Někteří, některé novinářky se rozhodnou pro, pouze pro práci. A teď několik slov o hierarchii, jak to vypadá s hierarchií v redakci. Mají ženy také odpovědná zastoupení? Vidíte, vezmeme-li si manager, tak čtyřikrát nebo třikrát víc manažerů jsou muži než ženy. A to též se týká střední úrovně řízení. To znamená, tady je třeba ještě hodně popracovat v této úrovni. A zajímáte-li se o kariéru žen v novinářské profesi, vidíte, že eh, mezi novináři ženy obecně Eh, mají 15 let kariéry, zatímco muži 19 let kariéry. Vidíme, že ženy novinářky mají méně často děti než muži novináři. Eh, to je velmi zajímavý fenomen, který eh, jsme vypozorovali. Hypot- Téza je, že prostě novinařina vás nutí k radikální volbě, zda děti anebo profese. Ale je to také eh, přísnost eh, práce. My tomu říkáme chronografie. Protože novinařina je žrout času. Pro muže je to jistě lépe tedy zvládnutelné než pro ženy. A dovolila, teď si dovolím několik doporučení pro váš výbor. Myslím si, že je zapotřebí naprosto jasná vědecká diagnostika překážek a problémů, s nimi jsou ženy konfrontovány eh, během své profesní kariéry, eh, které souvisejí eh, prostě s prostředím novinářským, s podmínkami a že je třeba Eh, zkoumat to na základě naprosto konkrétních údajů a dívat se, jak se věci vyvíjejí. Další věc, senzibilizovat studenty a studentky a také mladé ženy s potížemi, se kterými se mohou setkávat na trhu práce, například různé odměny, různý plat a také nabí, nabízet jim adekvátní možnosti, například už v rámci studií spolupracovat s nějakou redakcí. Důležitá je také iniciativa mentoringu, takového mentorování, doprovázení, to se pro to se provádí zejména v Německu a je to velice zajímavá zkušenost a aktivita. A potom také nové otázky související s digitalizací sdělovacích prostředků a také eh, kyberobtěžování žen Eh, novinářek. Toto eh, jsou otázky, eh, kterými se zaobírá Mezinárodní organizace novinářů v Pacifické Asii. Týká se to právě tomuto, toho, tohoto tématu kyberobtěžování. Podívejte se na tu kampaň. Doporučuji vám přečíst si ty údaje, které tam naleznete, které související s novinářkami a jejich kyberobtěžováním. Je to velmi zajímavá studie. Velmi zajímavá iniciativa, promiňte. A teď tedy některá doporučení. Myslím si, že je třeba investovat do vzdělávání profesionálek i studentů, ale je třeba senzibilizovat orgány eh, deontologické rady. Už jsme hovořili o reklamě, ale já to vidím pro oblast vzdělávání. Já si myslím, že takové etické rady zatím ještě nejsou příliš uh, nebo dostatečně senzibilizovány právě v otázkách rovnosti a to je třeba zlepšit. Zatím nemáme, alespoň to, co já vím, nějaká konkrétní čísla o obtěžování v redakcích, ale to by bylo jistě důležité. Ani nemáme současné studie týkající se eh, obecného postavení žen v redakcích jako takové. Máme tady také novou kampaň Mezinárodní organizace novinářů týkající se obtěžování novinářek přímo v redakci. Já myslím, že nelze generalizovat, všeobecňovat, ale ta čísla, která dává tato studie, Um, sexuálním obtěžování v redakci, to jsou skutečně alarmující čísla. Čtvrtina žen pracující ve sdělovacích prostředcích eh, zažila fyzické obtěžování na sexuální na pracovišti eh, eh, polovina dokonce jaksi přímé sexuální obtěžování, nejenom fyzické, a tři čtvrtiny zažily zastrašování. A to je tedy realita, kterou si skutečně neuvědomujeme a proto je třeba tuto kampaň podpořit Naleznete eh, naše doporučení také na stránkách Federální organizace novinářů, eh, která eh, se snaží více upozornit na tuto otázku sexuálního obtěžování novinářek v práci v redakcích. A teď jsem se přiblížila tedy k závěru a děkuji vám mnohokrát za pozornost. Thank you very much. Děkuji, paní Martin Simony, za vaši prezentaci a teď dávám slovo našim členům, členkám, zda máte nějaké otázky, komentáře. Děkuji za tyto velmi podrobné prezentace. Je vždycky velmi depresivní slyšet, jak dalekou cestu ještě máme před sebou. A já si nemyslím, že v médiích je situace nejhorší. Myslím si, že je to společný znak pro všechny ženy, prakticky ve většině profesí, jak členky tohoto výboru dobře vědí. Vy jste poukázali na specifické bariéry pro ženy v médiích. Samozřejmě je zde velmi obtížná otázka nalezení rovnováhy mezi osobním a pracovním životem, protože to vyžaduje opravdu hodně hodin práce mimo domov. Někteří členové tohoto výboru nebo členky tohoto výboru tuto situaci znají, protože my jsme tady opravdu mnoho hodin daleko od domova, ale jsme tady po určité omezené období. Ale dokážeme si představit, že to je opravdu velmi složité, možná složitější než všechno, co jste popsali. Je dobré vědět, že se o těchto věcech, o této rovnováze mezi osobním a pracovním životem alespoň hovoří. Ty statistiky, které jste poskytli, jsou poměrně šokující, ale je to pořád vlastně ta obvyklá záležitost. Je to prostě ten čas v životě ženy, kdy klesá počet zaměstnaných žen z důvodu toho, že mají děti a to je zcela univerzální. Je to věc, které musíme věnovat větší pozornost, aby byla poskytnuta náležitá péče o děti a všechny ty věci, které jdou ruku v ruce s touto záležitostí. A potom otázka starších žen. To je velmi akutní, především v médiích, zdá se. U žurnalistiky jde o to, co je vlastně prezentováno světu, co je prezentováno veřejnosti. A proto je to tak důležité. Nicméně pozice žen je vždycky důležitá, ale tady je důležitá o to více, protože je zde taková ta veřejná tvář našich životů. To je to, co lidé vidí. Často z toho budou vyvozovat i některé své názory, proto je to tak důležité. A bylo zajímavé vidět, že někteří uh, některým politikům se v tomto vede tak špatně. Já jsem neměla pocit, že by to byla až tak špatné, ale je to věc, kterou bychom si měli opravdu vzít k srdci, protože lidé se o politice a ekonomice dovídají z médií, spíše než tedy přímo od politiku. Takže to, co je prezentováno, je velmi důležité. Když hovoříme o rovném zastoupení žen ve vládě, ve zprávě tak je stejně tak důležité to, jakým způsobem je to zveřejňováno v médiích. Také věková otázka, otázka věku je také důležitá, protože od toho se také odvozuje veřejné mínění. Jak populace stárne, tak bychom měli mít proporcionálně stejný počet, odpovídající počet eh, starších žen. To byly zajímavé myšlenky eh, a mě by zajímalo, jak se na to díváte vy. Jak bychom to mohli řešit? Co by se mohlo udělat? Ve Spojeném království byly vedeny jisté kampaně na toto téma. Především v televizi na to upozorňovaly ženy, novinářky. Myslím, že to tedy nebylo úplně úspěšné, protože těm, kteří spravují novinářské organizace, se od toho snadno distancuje, prostě nic s tím nedělají. Takže Mohli byste nám říci, jaké nápady máte, co bychom s tím mohli udělat my jako ženy v našich regionech? Děkuji. A nyní pan Martin. Ano, děkuji paní předsedkyně. Děkuji těm, kteří zde vystoupili. I když jsem si neveslechnul všechny, tak eh, ty dvě poslední vystoupení byla velmi zajímavá, především to poslední. A co ukazují? Ukazují, že kultivovaný, vzdělaný svět je stejně mizogyní a sexistický jako každý člověk. Takže to je prostě horizontální problém. A tady si říkáme, co můžeme udělat. A říká vám to zvolený politický zástupce. Ale chci také tu zodpovědnost politiku tady potrhnout, Protože to, co se říká tady v parlamentu, uvedu příklad, máte třeba poslance, kteří interpelují předsedkyni, ne tu, která je tady dnes, ale třeba jinde na výborech, kde je předsedkyně, tedy žena, a říkají paní předsedo. Ve francouzštině Madame le Président. To bychom tedy okamžitě měli zasáhnout a měli bychom je okamžitě sankcionovat. V televizi třeba všichni vidíme, dokonce i moje děti si toho všimly, Viděl jsi, tati, v talk show vždycky v prvních řadách sedí hezké mladé dívky s velkým výstřihem. Vidíte, tam to začíná. Tam začíná ten sexismus a nepřátelství vůči ženám. A já nevidím, že by se tím někdo nějak zabýval. Tady se vlastně z žen dělá zboží. Je mi líto, že to tak musím říci, že musím použít tak tvrdá slova, ale je to pravda. A abych se vrátil eh, tedy k poslancům, tak my jsme teď ve Francii měli volby a muž byl poražen ženou, no to je katastrofa, to je tragédie. Co jiného k tomu mohl říci? On řekl, kdo se bude teď starat o děti a o domácnost? Nic prostě lepšího o té ženě, která ho porazila ve volbách, nedokázal říct. A nebyl za to žádným způsobem postižen, nikdo se k tomu nevyjádřil. Jak říkal můj otec, Někdy osle, který nemá řízeň, nedonutíte pít. Já si myslím, že je třeba dospět k automatickým, systematickým sankcím. Nejsou zde nějaké velké či malé odchylky. Je zde prostě realita a vy jste to velmi správně popsali, ukázali jste to jak to vypadá v žurnalistice, v médiích, ale já s vámi už tolik nesouhlasím, když vy říkáte, musíme být spojenci žurnalistů, musíme si z nich udělat spojence. Ano, ale zase přece uh, se před nimi nebudeme úplně sklánět. Prostě buď mají pravdu, nebo nemají pravdu. Takže pokud eh, mají sexistické projevy, pokud vystupují nepřátelsky vůči ženám, tak si myslím, že my jako zodpovědní činitelé je musíme postihnout sankcemi. A na posledním plenárním zasedání v červnu se hovořilo o zprávě Le Grip, nebyla poskytnuta žádná čísla, protože čísla nemáme. My jsme navrhli povinnost transparentnosti, pokud jde o platy, o platy a většina poslanců hlasovala proti. Pravicová většina, nejen tedy pravicová, ale většina tedy pravicová. Byla to zpráva paní Le Grip a její frakce hlasovala proti. Proti transparentnosti. A já si myslím, že i když je to tedy vzdělaný, vzdělané prostředí, ultraosvícené, tak si myslím, že tam přece jen je 18% v průměru 18% platový rozdíl mezi muži a ženami. A já jsem teď toho názoru, aby zde byly automatické sankce. Já jsem měl rád rychlost, nicméně Sklidnil jsem se kvůli politice represí. Sklidnil jsem se jako řidič, protože začalo se všechno sledovat, zavedl se řidičský průkaz na body, no a když jste překročil rychlost, no tak prostě jste přišel automaticky o dva body a stejné automatické sankce by měly platit eh, pro ty sexistické projevy, abychom ukázali, že to je prostě trestný čin a trestný čin se postihuje. To je můj názor. Thank you, Mr. Martin. Děkuji, pane Marténe. A teď bych ráda poprosila naše odbornice, aby reagovali. Prosím, paní Lenka Bochocová. Bochocová. Já zkusím reagovat. Moje automatická odpověď by byla nevím. Já nevím, co s tím. Uh, Pozorujeme to už dlouhou dobu, tenhle problém, a jednoduché řešení určitě není. Já jsem naznačovala některé komplikace, které vyplývají už jenom vlastně z principu fungování novinářské profese, ale naznačovala jsem taky to, že velkým problémem je obecné genderové povědomí lidí, obecná genderová kultura. Eh, samozřejmě, že v evropských zemích se asi tahle kultura eh, liší zemi od země, ale některé věci budeme mít společné já můžu mluvit z toho, co vím, že funguje v kontextu České republiky. Muži, novináři se, nemůžu říct stále častěji, ale už jsou muži novináři, kteří se zapojují vlastně do nějakého pokusu o zrovnoprávnění žen a mužů v tom symbolickém smyslu. To znamená, jsou to muži, kteří vystupují otevřeně jako feministé, jako lidé hájící otázky genderové rovnosti bohužel nejsou to jenom novináři, jsou to lidé, kteří jsou, eh, kteří jsou obecně, eh, řekl bychom, těmi vlivnými lidmi nebo lidmi v nějakých rozhodujících pozicích. Eh, hodně lidé, třeba z oblasti filmu, dokumentární tvorby. Bohužel ta reakce veřejnosti a velké části médií vůči tady těm jejich iniciativám je pořád tatáž, to znamená zesměšňování, útoky osobního charakteru, snaha vlastně tyhle lidi nějakým způsobem demotivovat od takové, e, takové akce, e, řekněme pro ženské, nebo od takové akce, která směřuje k rovnosti. Ehm, v českém prostředí zaznamenáváme sílící antiliberální tendence v vlastně v podstatě všeho druhu, proti evropské, proti genderovým otázkám, proti LGBT tématice, proti migrační. A to nejenom na úrovni nějakých jakoby, běžných občanů, ale eh, v podstatě prostupují tyhle ty tendence od špiček politických až, až vlastně jako dolů do společnosti. Takže co s tímhle je velmi jakoby, obtížná otázka, co s tím prakticky dělat. Já myslím, že, že funguje, když se muži, kteří eh, vnímají význam genderové rovnosti a respektu jeden vůči druhému bez ohledu na pohlaví, když se zapojují tady do těch aktivit, když jsou viditelnější. Um, myslím si, že ty kampaně můžou fungovat, ale zase asi záleží, jaké. Třeba v české prostředí je v tomhle specifické, tam eh, vůči lidem, kteří se vymezují třeba vůči sexismu v reklamě, se nejčastěji argumentuje tím, že nemáme smysl pro humor, protože uh, v podstatě ta reklama využívá lidská, <laughs> ženská těla eh, k něčemu, co někomu připadá vtipné. A když se vůči tomu vymezíme, tak, eh, tak jsme prostě označeni jako ti, kteří nemají pouze smysl pro humor a přeci to není nic zlého, to jsme jenom mysleli vtipně. Takže si myslím, že když se čím dál tím víc veřejných osob bude vůči tomuhle veřejně vymezovat a zvládne ty negativní reakce, které zře, vlastně odevšad budou přicházet, že to může postupně třeba něco změnit, když budu hodně optimistická. Děkuji. Nyní paní Donatela Martíny, prosím. V Itálii musí novináři každý rok absolvovat nějaké kurzy a pokaždé, když eh, absolvují tento kurz, tak dosáhnou určitého cíle. musí dosáhnout určitého cíle, určitého počtu cílů v celoživotním vzdělávání. Takže v Itálii může být jednoduché donutit novinářky, protože víme, že taky novinářky, nebo tedy ne všechny novinářky jsou genderově senzitivní, ale i novináře, tedy donutit k tomu, aby každý rok absolvovali alespoň jeden kurz, který by se týkal genderových otázek. Tím bychom mohli dosáhnout toho, o co nám jde. A sice, že by začali novináři za pár let citlivěji vnímat genderové otázky. Pokud je o věk, tak to je jiná otázka. Tady nejde jenom o mediální profese. kde ženy od určitého věku se stávají neviditelnými. Já myslím, že jako ženy to pocitujeme všude, každý den, i na ulici. Když jste mladá, alespoň tedy v Itálii, když jste mladá a hezká, tak když jdete po ulici, tak tak na vás eh, prostě pokřikují takové eh, pochvalné komentáře. Teď se tomu říká harassment, obtěžování, ale dříve tomu tak nebylo. Když je vám 40, tak už opravdu si vás nikdo takto nepochválí. Takže si myslím, že je to věc, která je mnohem větší, než si myslíme. Možná bychom se měli Itálii trošičku více věnovat. Děkuji. A nyní paní Martina Simonis. Děkuji. K té vaší otázce, která se týká zmizení starších žen ze zpráv, z médií. Já si myslím, že ten fenomén mladých eh, v médiích, to pozorujeme už řadu let a pozorujeme to teďka trošičku méně, nebo doufáme, že se to trošičku změní s tím, jak eh, ženy novinářky stárnou. Některé věci fungují dobře. Měli jsme pilotní experimenty, protože musíme hovořit i o věcech, které dobře fungují. Měli jsme švédskou televizi, teď si nespomínám, jak se jmenovala, byla to regionální televize a tam si tedy redaktoři řekli, že budou mít cíl, aby v těch hostech, které si každý týden pozvou, měli zastoupení mužů a žen 50 na 50. A tak to počítali a dohlíželi na to, aby v těch jejich pořadech bylo vždycky polovina žen, polovina mužů. A funguje to. Nejsou tam žádné sankce ani povinné kvóty. Je to prostě cíl, který si vytyčilo vedení této televize a prostě její štát. Takže to funguje. Zajímavé je, a možná to bude fungovat nejlépe, že to mělo dopad na diváky těchto pořadů. Získali o 5% více diváků, tedy divaček. A možná právě to by mohlo zachránit eh, sledovanost médií, protože starší lidé ti spíše jsou tedy nakloněni těm tradičním médiím, to znamená tištěným novinám, televizi. Takže aby si média zachovala své diváky, tak budou dohlížet na to, aby v televizi byl zobrazován také ten svět, ve kterém žijí tito starší lidé. Vzhledem k tomu, že tedy starší lidé jsou eh, více, více lpějí na televizi než mladí, tak možná právě toto bude ta cesta. Když hovoříte o sexistických prohlášeních novinářů, že to nejsou naši spojenci, no to já jsem nechtěla říct. Já jsem chtěla říct, že pokud chceme, nebo tak ty informace, které nám poskytují novináři, pokud chceme, aby tyto informace lépe odpovídali standardům eh, rovnosti a diverzity, tak si myslím, že to nepřijde od někud zvnějšku. Ano, samozřejmě můžeme dále vyvíjet tlak, v tom také musíme pokračovat, ale myslím si, že dokud sami profesionálové si to neosvojí, nevezmou to za své, tak se to bude vyvíjet jen velmi pozvolná a jen tak okrajově. Pokud eh, v mediálních společnostech bude vedená skutečná politika rovnosti a pokud si to ty štáby osvojí, vezmou tu za své, tak si myslím, že tam eh, máme naději na mnohem radikálnější změnu. A v tom smyslu jsem hovořila o tom, že si musíme udělat z novinářů spojence. Prostě, aby ty otázky vzali za své a tím pádem bychom získávali informace, které budou více odrážet naši společnost. Protože ve zprávách musíme říci, že tam eh, alespoň polovina žen vždycky zmizí. Kde jsou ty ženy? Prostě vymažou je. Vymažou jednu ženu ze dvou. A pokud chceme, aby byla dodržována diverzita, myslím, že teď jsou pracovní podmínky takové, že se používají stereotypy. Stereotypy totiž umožňují rychlejší práci. Často se také obracejí na toho dobrého klienta médií, což je prostě mladý pracující muž. A když eh, potřebujete tři různé experty, tak nemáte čas je všechny hledat, prostě vezmete toho prvního. Takže si myslím, že bychom si ty otázky rovnosti a genderu neměli oddělovat od otázky pracovních podmínek, protože teďka novináři mají velmi složitou situaci. Nemají třeba pevnou pracovní smlouvu, navíc jsou pod velkým tlakem. Uh, teď eh, vlastně zde nemáme žádnou uzávěrku. Vypadá to tak, že na internetu se ty informace chrlí 24 hodin denně, takže opravdu je to velmi rychlé, novináři jsou pod velkým tlakem. Co můžeme udělat my, aby se ty věci změnily? Já zde pozoruji, že je zde spousta asociací, združení, uživatelů, také žen, kteří jsou velmi kritičtí vůči médiím a říkají to nahlas. A Média tím pádem eh, musí reagovat eh, na třeba ta sexistická prohlášení, která zazněla. Často to nejsou novináři, kteří by byli autory těchto prohlášení. Často to byli lidé, kteří byli, s nimi tedy novináři vedli rozhovor. No a potom třeba v těch fórech se to řeší. Ti lidé se musí třeba omluvit. Takže tam dochází k lepší seberegulaci a podle mého názoru zde dochází k vývoji správným směrem. Děkuji. Já bych vám všem třem velmi ráda poděkovala za ty vaše zkušenosti z akademického, profesního a právního hlediska. Je to pro nás opravdu spousta materiálu k zamyšlení. Naši členové Považuji ten váš vstup za velmi zajímavý a bude použit v práci na naší zprávě. Děkuji. Uh, uh, uh, Vážení kolegové, a teď si do 17 hodin přerušíme naše zasedání, takže máme půl hodiny pauzu. One, two, and, 2, 1, 2, test. Ah, sa, sa. Sa, sa. Ça, 1, sa. ça. Opa. Ouh. I'm sorry. So sorry. Alors, on va enlever ça tout d'abord. Okay. Musíme si tam tu věc radši. A mě Ivana mi říká, že bych si tam pomoc věnovala francouzštinu, že bych si něco předtlumočila a ty bys mi to hodnotila. Uh, Dio, co se to tady děje? To je nějaký jsou skvrny na slunci. Ne, ne, já si, ono už nějak předtím má. A musím vyčinat, jo, hele, já se to vy, že jo. Můžu? Můžu? Můžu? Říká moje dcera, můžu? Můžu? Je? Můžu? Můžu? Včera, včera o půl desáté říká, můžu pizzu? <laughs> Už byla v posteli, přišla že chce dělat bobek, tak si sedla, vyčurala se a pak tak jako sedí až nápadně. Můžu pizzu? <laughs> A to znamenalo co? Můžu no, dělat pizzu. Můžu pizzu? Jo, já, já, aha, já už myslela, jestli náhodou neslyšela někde slovo, když byla zrovna v tom. Ne, ne, ne, to, ne. to mě připomnělo, to, jak říká ta sekretářka, že se vypracovala od píky. Oni říkají určitě. <laughs> <laughs> Od pici se. Spíš <laughs> když od, pí, od píči, že Generální, nějaká sekretářka, generální ředitel. Jsem se opravdu vypracoval od píky. Určitě. <laughs> Ach jo. A já hrozně miluji, když lidi si říkají obyčejné věci těma složitýma konstrukcema. Ještě <laughs> dojde ta myšlenka, říkáš, jako když oni halí jednoduchou myšlenku. Tak už bylo to léto. Kdy končíš? Já no, 13. července. Teď no, ještě letím na víkend domů. Tak já končím teď, Strasburg a ten týden pak končím. Taky. Já, mám, já mám part time. Taky, no, já, já taky mám 50 No a, já, a ještě seš ten další týden po štrasu? To já, jo. Já 13. právě. Ty nejsi už. Jsem 13. ve čtvrtek potom po štrasu. Po štrasu já ještě Po štrasu 13. No. taky, no, no, no. A pak už celé léto, abych to tady bych se zbláznila. Já bych se taky zbláznila. Já nejsem městský typ, já jsem tady kvůli té práci, že? No, voda ale to taky. Hele, a on to jako už neutře. Ne, Máme se ti hlavu pozor, jde s záchodovým papírem, možná to utře. Aha, s hajzl papírem, no. Tak to jsi tady utěla. Tak já nevím, jestli se dojedu Ono to no, no, nemá cenu, to je kolik, 25 minut? A pak už bude jenom hlasovat? Ta matera nebude, jo, nebo co? Jo, matera ten rozpočet. To nebylo hlasování? No, no teda asi bude, to mě nezaujalo, ne, elektronické hlasy. Jo, bude. Matera bude, no. Co to je za národnost? To je tamka, no to... Proto mi to se nějak nezaujalo, protože to je italka, tak co bude? Nevím. No. Hm, Hmm, no, no, to vezmu, já to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

Mm, Drazí kolegové, budeme pokračovat v naší schůzi, bod číslo 5 eh, je souhrný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2018, všechny oddíly. Paní zpravodajkou za FAM eh, ke stanovisku je paní Barbara Matera a mm, od, příslušný je výbor pro rozpočet. Pan zpravodaj Siegfried Murasan je dnes s námi. A teď dovolte, abych dala slovo panu Siegfriedovi Murasanovi. Máte slovo, prosím. Děkuji mnohokrát, drahé kolegyně, drazí kolegové, paní předsedkyně, děkuji, že jste mě dnes přivítali na vašem výboru. Od zahájení postupu vyjednávání o rozpočtu jsem chtěl přijít každého výboru, abychom diskutovali o jejich prioritách pro příští rok. Teď se, následuje v na, teď se nacházíme v následující fázi. V únoru jsem předložil ve výboru pro rozpočet návrh zprávy týkající se hlavních směrů pro rozpočet pro příští rok. To je zpráva, kde zdůrazňuji politické priority pro rozpočet eh, Unie na příští rok. Diskutovali jsme o tom v našem výboru, hlasovali jsme o tom ve výboru pro rozpočet v únoru a všichni společně jsme to odhlasovali také na zasedání v plénu ve Štrasborku eh, přesvědčivou věcí většinou. A co jsme tam zapsali jako hlavní priority pro rozpočet příští rok? Řekl jsem, že rozpočet by měl mít dvě hlavní priority. Pod číslo jedna růst a zaměstnání a za druhé bezpečnost pro občany. Protože já si myslím, co, že je to to, co od nás teď občané očekávají. Stimulaci hospodářského růstu a pocit bezpe- zabezpečení, bezpečnosti. Když se jedná o tu první prioritu hospodářský růst a pracovní příležitosti, je třeba investovat do těch oblastí, které způsobí, které podnítí stabilitu ekonomiky, inovace, infrastruktury, malé a středně velké podniky, program Erasmus, protože Erasmus není jenom programem, který povzbuzuje studenty k cestování, ale výsledky ukazují, že máte-li mezinárodní zkušenost jako student, tak máte lepší šanci najít práci. 64% zaměstnanců eh, mají eh, lepší příležitost dostat první práci, protože 64% zaměstnavatelů upřednostňuje lidi s mezinárodní zkušeností, čili podněcuje to eh, mobilitou a také konkurenceschopnost. Jak už jsem řekl, hlavní směry jsme schválili v březnu na plenárce a na základě této odhlasované zprávy jsme předložili náš návrh pro rozpočet a Evropská komise zohlednila hlavní směry parlamentu eh, zejména eh, zdůraznění inovací, eh, podpory inovací v rámci horizontu 2020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 pro program pro Kosma navrhuji minus 2,6%, ale budeme se na to muset podívat. To je ve srovnání s minulým rokem, ale minulý rok to bylo abnormálně vysoko, to znamená, že by tady mělo být v zásadě dostatek peněz, ale musíme se na to ještě podívat, protože nemůžeme říci, že děláme priority z malých a středně velkých podniků a potom budeme dělat škrty v té oblasti, která je pro ně určená je třeba vyslat politický signál správný. Já jsem navštívil několik výborů a musím si, že v mnoha výborech, když se jedná o investice, inovace, infrastruktury, tak eh, připravenost výboru a jeho ochota dát priority do investic, do ekologických Těch aktivit eh, je také vysoká. Poté, co jsme viděli, že prezident Trump se stahoval eh, z té dohody o klimatu, celá řada kolegů v jiných výborech mi říká, tak my musíme prostě zvýšit naše úsilí v této oblasti. Co se týče druhé priority, to je bezpečnost našich občanů. Musíme si uvědomovat, že zdroje, které stále ještě máme disponibilní v kapitolách 3 a 4, jsou velice omezené, eh, protože v minulých dvou letech se využívaly prostředky na zvládání migrační krize a uprchlické krize. Proto jsem si kladl otázku, jak můžeme docílit co možná nejvíce na základě limitovaných zdrojů. A část odpovědi byla prostřednictvím příslušných agentur. To znamená, že jsme požádali komisi, aby posílili Europol, Eurojust, Frontex, Elázu, a to je to, co zohlednili v návrhu rozpočtu. Samozřejmě ty agentury mají, rozpo, mají také zvýšený rozpočet a zvýšení prostředků na personál. Nedostali tolik, kolik žádali, ale teď uvidíme, jak ještě bude pracovat komise s agenturami, aby je stanovili tu správnou úroveň. Také jsme ochotni podporovat kooperaci obrany na evropské úrovni tam, kde členské státy jsou k tomu ochotné a připravené eh, s tím prioritním cílem eh, úspory peněz, protože nemůžeme 28krát investovat třeba výzkum pro velmi podobné oblasti přinášející podobné výsledky. Ne, je třeba vynaložit to, soustředit to na tu evropskou úroveň, kde potom celý, všech 28 může z toho mít užitek. A potom máme-li stabilní sousedství, eh, tak můžeme stát se zastávat zemí na jihu a na východě, eh, kteří čelí velkým výzvám, zejména v rámci migračních proudů. Ti potřebují zlepšit přístup ke vzdělání, přístup ke zdravotním péči a tak dále, což jsou vlastně záležitosti způsobující migraci jak už jsem řekl, návrh komise velmi zohlednil priority Evropského parlamentu, ale stále ještě tady máme otevřené otázky. Už jsem se zmínil o malých středně velkých podnicích. Kapitola 2, zemědělství, tady je rezerva 700 milionů a tady musíme spolupracovat s příslušnými kolegy, abychom viděli, zda to bude moci pokryt všechny potřeby. Eh, kapitola 4 232 milionů pro eventuální pokračování eh, té dohody mezi Tureckem a Evropskou unií. Zatím ještě nebylo rozhodnuto, zda to bude pokračovat, čili ještě tady nebyly alokované peníze, ale v tom rámci to bylo ponecháno. Uvidíme, zda padne politické rozhodnutí v tom pokračovat. Pakli ano, pak těch 232 milionů nebude problém, máme to v rezervě. Bude-li to více, budeme to muset někde najít. A rád bych využil tuto příležitost, abych eh, upozornil na naši zásadu v našem vyjednávání s radou a komisí. No, politicky je to rada a těm řekneme naprosto jasně, že očekávají, aby Evropská unie dělala více mm, aby rozpočet Evropské unie splnil více úloh, no tak je zapotřebí do něho nasypat více peněz. Eh, protože eh, přijdou-li nové priority, potřebujeme také nové finanční zdroje. protože stav, by to nemělo ohrozit stávající projekty v mých hlavních směrech v březnu, a teď už se blížím k závěru, paní předsedkyně, jsem také zahrnul skutečnost, že je třeba aplikovat genderovou perspektivu kdekoliv je to možné v evropském rozpočtu a v evropských programech obecně a zahrnul jsem, do hlavní, zahrnul jsem to do hlavních směrů, které byly schváleny v březnu. Co se týče eh, priorit vašeho výboru pro rok 2018, mohu vám říci, že došlo k navýšení prostředků v rámci a sice o 1,2 v rámci programu občanství. A to se zakládá na skutečnosti, že položka eh, pro boj proti eh, diskriminaci se zvýšil o 2,2%. Tady došlo tedy k navýšení, co se týče závazků, čili nové závazky, eh, ty budou mít více prostředků, než to bylo před rokem a také peníze, které budou k dispozici, se navýší příští rok ale také budou hrazeny z programu, eh, které běží již z minulých let a tady dojde k navýšení 4,6%. A já se velice těším, kolegyně a kolegové, zda mi řeknete, že toto navýšení 4,6 je v pořádku, či zda se domníváte, že vaše oblast bude potřebovat větší navýšení prostředků, protože váš názor pro tuto oblast je zcela zásadní eh, i v rámci zvyšování transparentnosti a viditelnosti fondů. Jsem otevřen vašim doporučením pro to, abychom mohli dosáhnout stanovených cílů. Co se týče Ústavu pro genderovou rovnost, komise v návrhu rozpočtu navrhuje eh, stej eh, na množství jako minulý rok, to znamená ani zvýšení, ani snížení, což je v souladu s požadavky agentury. Eh, to je to, co agentura žádala, aby mohly se, pokračovat se stejnou úrovní personálu, nepotřebují víc, nepotřebují méně. Takže prosím, eventuálně mi dejte vědět, pakliže se budete domnívat, že byste navrhovali něco jiného. Jsem otevřený vůči vašim doporučením a návrhům. Ale pro agenturu jako celek rozpočet, tady došlo k navýšení 2,1%, čili rozpočet to 2,1% v celkově, ale úroveň personálu zůstává tedy stejná jako v minulém roce. A tom, jak víte, eh, zahájení programu v jednotlivých státech to bylo, šlo velice pomalu v rámci stávajícího víceletého finančního rámce. Řízení administrativní šlo velmi pomalu, ale teď je dobrá zpráva, že se urychlilo zpracování projektu 469 eh, příslušných úřadů na národní úrovni už na tom pracuje a Můžeme tedy dávat, můžeme platit, můžeme uvolňovat platby a úroveň na člen, ve členských státech zpracování je taková, že teď již platby mohou tedy e, eh, být, mohou plynout a Samozřejmě to se týká strukturálních fondů, fondů, udržno, fondů soudržnosti. Teď je možné už mít přístup k penězům a potom kapitola 1b, fondy strukturální a kohezní. My jsme žádali komisi, aby navýšila úroveň plade, protože tento rok nebylo tolik peněz zapotřebí pro platby, ještě nebyla instalovaná příslušná infrastruktura. Členské státy Nežádali o peníze, ale vzhledem k tomu, že ty infrastruktury už byly nastoleny a vytvořeny, tak příští rok budou členské státy potřebovat víc prostředků. Očekáváme, že se budou snažit absorbovat prostředky, takže dojde k větší aktivaci kapitola kapitoly příslušné pro tyto fondy, protože je třeba aby, takže tady došle z komise návrhování, eh, pardon, k návrhu o navýšení v této kapitole. Já si myslím, že to je velice dobré a my ještě o tom budeme hovořit také s kolegy ve výboru Regi. Zde pro ně to je dostatečné navýšení či nikoli. Drazí kolegové, dovolte, aby moje dnešní přítomnost u vás znamenala zahájení naší spolupráce v této oblasti. Eh, my budeme hlasovat ve výboru pro rozpočet o mém návrhu pro mandát pro trialog v, let, v létě, čili eh, ten návrh předložíme komisi a radě budeme to o tom hlasovat jako parlament v plénu příští týden ve Štrasborku. Budeme mít výměnu názorů s radou, abychom viděli, kde mají oni priority, kde je máme my, ale co bude velice důležité, to bude naše vyjednávání na podzim. Proto říkám, dovol, uvažu, považujte mou přítomnost tady za zahájení dialogu a v dalších měsících neváhejte obrátit se na mě s jakýmikoliv připomínkami, které máte k rozpočtu na základě argumentace. Čím lepší argumenty budu mít, tím lépe budu moci obhajovat naše priority nejenom z komisí, ale zejména při vyjednávání s radou, protože víte, že z rady přichází návrhy na škrty v rozpočtu a my se proti tomu musíme bránit a na to potřebujeme dobré argumenty. Děkuji mnohokrát, že jste mě pozvali. Těším se na vaše názory nejenom teď, ale jak už jsem řekl, i v nastávajících týdnech. Děkuji vám mnohokrát. No. Eh, thank you very much, eh, Mr. Děkuji, pane Muresene. A teď eh, budou mít prostor členové našeho výboru. Omluvte prosím paní Matera za to, že tady není. Nechala mi tady nějaké poznámky, které vám teď s radostí přečtu. Je pro nás velkým potěšením, přivítat zde pana Muresana. V roce 2018 se výbor FEM zaměří na dlouhodobé cíle jako zajištění dostatečných financí pro dosahování specifických cílů v oblasti rovných práv a občanství, zaměřit se na takovou oblast, jako je digitální ekonomika a oblasti související s IT, začlenování žen do vědeckých oblastí, kde je pořád ještě velký rozdíl mezi zastoupením mužů a žen. Abychom dosáhli těchto cílů, připomínám, že je důležité, aby genderové rozpočtování bylo součástí rozpočtového postupu a aby rozpočtové výdaje byly využity jako efektivní nástroj k podpoře rovnosti mužů a žen díky přeshraničnímu přístupu, který nám umožní považovat genderové rozpočtování za evropský pilíř. Tyto otázky budou zohledněny také při přípravě příštího víceletého finančního rámce. Bude tam zahrnuta také specifická linka pro dosažení těchto cílů. Konečně ještě dva další důležité body. Programy EU a fondy jako Horizon 2020 a Evropský sociální fond by měly podporovat ženy jako podnikatelky a jejich přístup k půjčkám a financování. Evropská observatoř, která by se zabývala násilím na ženách, by měla být vytvořena při Institutu pro rovná práva, aby dostupné zdroje mohly být efektivně a synergicky využity k tomu, aby se zabránilo duplicita mezi agenturami. Tyto cíle budou obsaženy v našem usnesení, to je zcela zásadní, aby bylo dosaženo těchto cílů a já doufám, že pan Muresan zohlední naše priority. Toto tedy bylo sdělení od zpravodajky výboru FEM paní Matera. A teď bych ráda dala slovo stínovům zpravodajům za frakci SD paní Můj. Děkuji. Vítejte ve výboru FEM. Já k tomu, co zde zaznělo, z úst eh, paní předsedkyně jménem paní Matera. Pokud je o to genderové rozpočtování, tak eh, se musíme ujistit, eh, že ten genderový aspekt bude zohledňován ve všech těch otázkách souvisejících s přidanou hodnotou. A je nutno uznat, postup v oblasti jedné ze základních hodnot Evropské unie, a sice v genderové rovnosti. Když se ale podíváme na to, na tu širší agendu, když hovoříme o infrastrukturách, o letištích a mostech a tak dále, tak bychom do toho měli zahrnovat také sociální infrastrukturu, protože hospodářský růst je zajišťován mnohem efektivněji, když se zvyšuje zapojení žen do hospodářství, než když se prostě staví takové ty velké infrastrukturní projekty. Tím neříkám, že bychom měli přestat stavět letiště a mosty, ale měli bychom uznávat a podporovat obojí. Vítám také to, co zde explicitně zaznělo ohledně postupu v oblasti rovnosti mužů a žen. A potom další věc, která se týká fondů, EFSI i dalších fondů, o kterých se tady hovořilo. A já vím, že je zde dohled parlamentu nad těmito fondy. Nicméně zde musí být také předávání informací ohledně genderových dopadů. Takže to je jen takové doplnění k tomu, co už to zaznělo. Děkuji. Paní Hannibal. Děkuji, já souhlasím s Claire Moody a s tím, co zde vzkázala paní Matera. Ale když jste tady, tak bych chtěla využít příležitosti, pokud mě to výbor dovolí, abych trochu pohovořila o bezpečnosti a teroristických útocích. Já se zastupuji Londýn. A je opravdu obtížné popsat, jaké to je probudit se v neděli ráno a vidět, že vlastně přes ulici stojí ozbrojená hlídka. No to je věc prostě, která se objevuje všude. Nejdříve to bylo v Londýně, pak v Manchesteru, ale je to všude. Není to jenom v Londýně, je to i v Paříži a stává se to čím dál více evropským tématem. Takže to, co říkáte, je opravdu velmi užitečné. Já jsem ráda, že to rozpočtový výbor bere v úvahu, ale posílení agentur, jako je Europol a Eurojust, to je skvělé, to je skvělý nápad, ale myslím, že bychom se měli zamyslet trošičku v širších měřících. Jak bychom byli schopni vyřešit aspoň některé z příčin terorismu a proč mají lidé pocit, že to musíme udělat. Já si myslím, že něco spočívá v sociální soudržnosti, něco ve výchově a vzdělávání. A to jsou programy, kde vstupují do hry Evropský sociální fond a další. A já si myslím, že bychom měli dát bezpečnosti větší prioritu. Vy to považujete za jednu z priorit, ale mělo by to být tou hlavní věcí pro tento rok, protože si myslím, že je to ta hlavní obava v současné době. Nebo alespoň je to tedy hodně nahoře eh, mezi prioritami evropských občanů. Prostě máme strach, že se to rozšíří ze zemí, kam se to dostalo do dalších zemí, takže tomu opravdu musíme věnovat velkou pozornost. Děkuji, pan Urtasun. Ano, děkuji, děkuji, pane Moresane. Za to, že jste připraven spolupracovat a vyslechnout si návrh našeho výboru. Já vám za to děkuji. Také toho nebudu už mnoho dodávat k tomu, co zde už zaznělo. Možná bych jen uh, zdůraznil otázku genderového rozpočtování. To je pořád problém. Vidíme, že v EFSI žádný genderový rozměr není. To je věc, kterou musíme napravit. Už proto, že chceme-li překonat krizi, tak je velmi důležité náležitě směřovat financování a podle toho se ukáže, zda to bude ku prospěchu mužů i žen, anebo ne. A genderové projekty z toho hlediska jsou velmi důležité. To je tedy důležitý bod a také jsem velmi rád, že tady slyším, že se rozpočet institutu zvýší. To je také věc, která tomuto výboru leží na srdci. Já osobně jsem pracoval s EG velmi dobře. Myslíme, že odvádějí skvělou práci a my musíme podporovat eh, jejich eh, činnost, protože v oblasti genderové rovnosti máme před sebou obrovské výzvy, takže potřebujeme práci takového institutu. Já si myslím, že je to důležité. A můj poslední bod se týká podpory Evropské unie, pokud jde o práva žen mimo Evropskou unii. Velmi nás eh, znepokojuje pravidlo Trumpovy administrativy, kde se vlastně stahuje podpora nevládních organizací, které se věnují takovým oblastem, jako je reproduktivní zdraví žen a tak dále. Já si myslím, že bychom měli udělat něco, abychom podpořili ty nevládní organizace tam, kde se Trumpová administrativa rozhodla, že už je podporovat nebude. Děkuji, pan Martin. Ano, děkuji. Já nejsem specialistou na rozpočet, ale dvě, tři takové připomínky. Přátelská připomínka. Neberte to osobně. Já chci poděkovat tlumočníkům, protože jste hovořil opravdu velmi, velmi rychle. Takže první poznámka. Pokud jde o prostředky na boj proti klimatickým změnám, to rozhodně podporuji. Chtěl jsem jen uh, upozornit na to, že probíhá diskuze o legislativních zprávách, které se týkají energetické unie a tak dále. Jisté tendence, které se na to nezaměřují, se objevují. Pozor, měli bychom se zaměřit na to, jak postupovat tak, aby to bylo v souladu s tím, co odhlasujeme zítra a s tím rozpočtem, který bude mít dostatek prostředků na to, aby financoval inovace na boji proti klimatickým změnám. To je první poznámka. Druhá poznámka. Pokud jsem dobře pochopil, tak jste hovořil o navýšení o 25 okruhu 1 a B. To si myslím, že je dobře. My všichni máme infrastruktury, které by měly tedy čerpat eh, z prostředků a ty si stěžují na dlouhé lhuty k proplacení a to působí velké problémy. Už vlastně předložit tu žádost o dotaci a to proplacení, to je velmi dlouhé, velmi těžkopádné a když ještě navíc k tomu přichází ke spoždění nebo dochází ke spoždění pladeb, tak eh, to dostává celou řadu subjektů do velmi obtížné situace, takže zaměřit se i na to, prosím. Děkuji. Děkuji a nyní na závěr pan Moresan. Dear colleagues, uh, really. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám mnohokrát za všechny připomínky. Dovolte, abych se k nimi velice stručně připomněl. Ano, máte, pravdy, že, pra, máte pravdu, že v minulosti existovalo spoždění v platbách, eh, protože v bývalém víceletém finanční rámci z výhledu se stávalo, že my jsme udělali celou řadu závazků, ale když přišlo k platbám, tak se státy snažili udržet úroveň co možná nejnižší, takže jsme kumulovali rally, jak se jim říká RAL, neproplacené faktory faktory a to jsme naakumulovali z bývalého víceletého finančního výhledu a teď pro rok 2015-2016 se nám podařilo splatit ty dluhy, ty částky Eh, protože na začátku eh, výhledu, na začátku toho finančního rámce hm, byly, ta byla ta úroveň nízká, ale neměli jsme to na konci, kdy víme, že členské státy prostě jsou schopny absorbovat peníze, posílají účty, budeme mít prostředky pro to, abychom je mohli proplácet. Já se skutečně zasadím o to, jak už jsem řekl, o 25% více v platbách je hodně a my budeme se snažit udělat to tež i v následujících letech je třeba uvědomit si, že i byrokratické úsilí znamená určité překážky. Ne pro velké společnosti, ty si mohou prostě dovolit vytvářet velké dokumenty a tak dále, mají své právníky, mají své eh, lidi v účetním oddělení, zatímco malé a střední firmy, proto je to daleko těžší. A Eh, to je tedy určitá, jak už jsem řekl, byrokratická překážka pro malé a středně velké podniky, což může vést k tomu, že prostě jejich projekt není vybrán. A proto se snažíme pracovat na tom, eh, na našem výboru. My jsme zadali studii Deloitu, eh, jakým způsobem dochází k tomu absorbování prostředků. A vidíme, že tady velká překážka je na bedrech malých a středně velkých podniků zejména ve spojení s tím rizikem, že eh, tedy podáte ten projekt, ale nemáte to skonzultováno s odborníky a nejste pak si jistí, jestli to vůbec dostanete. Teď to říkám hodně zjednodušeně, ale proto chceme, aby tady byly menší programy pro malé podniky, pro malé podnikatele, pro malé nevládní organizace. Na tom budeme jistě pracovat ve výboru pro rozpočet. Beru si samozřejmě, zapsala jsem si všechny poznámky, co jste řekli i o EFSI a domnívám se, že ten genderový dopad na naše programy musí být lépe měřen a dochází-li eh, k nějakému znevýhodňování ženských, tedy uchazeček o programy, je třeba se tomu věnovat i co do toho, co tady zaznělo v rámci sociálních infrastruktur. Stejně tak otázka bezpečnosti. Jeden z důvodů, proč chceme posilovat agentury eh, v rámci JAI a proč to hájíme, to je právě že se snažíme o lepší tok informací v rámci boje proti terorismu, v rámci boje proti převaděčům, pašerákům s lidmi, lepší bezpečnost na vnějších hranicích. To jsou oblasti, kde můžeme dosáhnout pokroku, posílíme-li příslušné agentury a umožníme jim lepší spolupráci. Toto byly tedy hlavní body eh, a eh, můžete si být ujištěni tím, že já skutečně se budu věnovat těmto záležitostem a, eh, abych, a budu potřebovat i od vás abyste mi řekli do podzimu, jakým způsobem hodnotíte vy situaci, jaké jsou potřeby ve vašej, vašem portfoliu. Děkuji vám mnohokrát za všechny připomínky, vezmu si sebou, není tady nic, ničím bych nesouhlasil z toho, co jste tady řekli a těším se na to, že zůstaneme v kontaktu. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám za tu výbornou spolupráci a také za vaši ochotu zohlednit naše priority. Děkuji vám mnohokrát. Next point on our agenda is... A další bod našeho programu je hlasování. Eh, six point on the agenda. Bod číslo 6 na našem pořadu jednání. Jste připraveni hlasovat? Máte své hlasovací karty? Ano, dobrá. Tedy bod číslo 6 je eh, konečné hlasování. Je to návrh stanoviska. Týká se to boje proti nerovnostem jako prostředku k podpoře vytváření pracovních míst a růstu. Zpravodajka je Aněška Kozlovská-Rajevič, která odpovídá za toto stanovisko. A pozměňující návrh číslo 9 pro, proti, zdrželi se. We need to check, because it's not clear. Zdá se, že to budeme muset ověřit, není to jasné, takže zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to přijato. Pozměňovací návrh 10, oddělené eh, hlasování ve dvou částech. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Ověříme. Dobrá, odvěřujeme, zahajuji hlasování, končím hlasování. Bylo to přijato. Číslo 11 pro, proti, zdrželi se. Omlouvám se, ale budeme to muset ověřit. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to přijato. Návrh 12 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 13 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 14 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 15 pro, proti, zdrželi se, přijato. 16 pro, proti, zdrželi se, přijato. 17 pro, proti, zdrželi se, přijato. 18 pro, proti, zdrželi se, přijato. 19 pro, proti, zdrželi se. Prosím, ověříme. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Bylo to přijato. Návrh číslo 20 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto.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 přijato. Dvojka. Zde je ústní návrh. Je nějaká námitka proti tomto ústnímu pozměňovacímu návrhu? Ne, dobrá. Tady hlasujeme. Budeme mít dílčí hlasování. První část pro, proti, zdrželi se přijato. Druhá část s ústním návrhem Druhá část ústním návrhem pro, proti, zdrželi se. Prosím, ověříme. The vote is closed. Končím hlasování. Bylo to přijato. Mhm. Amendment 3 in favor again. Trojka pro, proti, drželi se přijato. Čtyřka pro, proti, drželi se přijato. Pětka pro, proti, drželi se přijato. Šest pro, proti, zdrželi se přijato. Sedm pro, proti, zdrželi se přijato. Osm pro, proti, zdrželi se prosím ověříme. Ověříme návrh číslo 8, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Byl to, bylo to přijato. To je vše, závěrečné hlasování nebude, děkuji vám. A jako další Budeme hlasovat o zprávě o provádění směrnice Evropského parlamentu a rady o boji proti pohlednímu zneužívání a pohlednímu vykořišťování dětí a proti dětské pornografii. Zpravodajka je Claire Moody, je to tedy stanovisko. A zahajujeme hlasování. Kompromis číslo 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompro, compromise 5A in favor. Kompromis 5A pro, proti. Zdrželi se, přijato. Kompromis 5B pro, proti. Zdrželi se, přijato. Návrh 21 s ústním pozměňovacím návrhem. Je zde nějaká námitka proti tomuto návrhu? Ne. Dobrá, tedy hlasujeme 21 s ústním návrhem pro, proti, zdrželi se. Budeme to muset ověřit. Zahajuji hlasování. A hlasování je u konce. Bylo to přijato. Kompromis 6. Pro, proti, zdrželi se. Přijato.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 proti, zdrželi se, přijato. 41 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh. Yeah. Yeah. 42? Yeah, we're going to 42. Jsme u 42 pro, proti, zdrželi se, přijato. 45 pro, proti, zdrželi se, přijato. 48 ve dvou částech, první část kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Není 49. A je tady ústní návrh zpravodajky. Děkuji, je tady ústní návrh k ústnímu návrhu. Což ten text, který máte před sebou, toho ústního pozměňovacího návrhu, ale tam, kde se říká guilty of traveling abroad and returning to the EU, to znamená, že by se tam vypustilo to from a holiday taken, takže by tam vlastně nebyla tato část zdovolené za účelem. Je nějaká námitka? Ne, děkuji. Nyní tady budeme hlasovat o 41 s tím ústním návrhem. 49, jde s tímto ústním návrhem. Pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 50 pro, proti, zdrželi se. Přijato 51 s ústním návrhem paní zpravodajky. Je nějaká námitka? Ne? Dobrá, hlasujeme tedy o první části. Ne, opravuje se paní předsedkyně. Tedy hlasujeme o celém návrhu 51 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, přijato. 58 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. 59 pro, proti, zdrželi se, přijato. 61 pro, proti, zdrželi se, přijato. Jednička s ústním návrhem. Nějaká námitka? Tedy jednička s ústním návrhem pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis jedna pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh číslo 7 s ústním návrhem. Nějaká námitka, ne? Dobrá. Takže sedmička s ústním návrhem pro, proti, zdrželi se. Prosím, ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to zamknuto. Kompromis dvě pro, proti, strželi se, přijato. Návrh 10 pro, proti, strželi se, přijato. Kompromis tři pro, proti, strželi se, přijato. A nyní na pozměnění návrh stanoviska. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to přijato, děkuji vám mnohokrát. 18 hlasů pro, Pět členů se zdrželo. Blaho přeji paní zpravodajce, paní Claire Moody. Děkuji vám. Vážení kolegové, nezapomeňte, naše příští zasedání proběhne 12. července dopoledne. Děkuji a končím zasedání. Ah, thank, uh, thank you very much for today. A předsedkyně děkuje tlumočníkům a sekretariátu za skvěle odvedenou práci.